Eh, kolegové, dovolte, bych vás informoval o tom, že podle pravidla 216 odstavec 4 nebyla předložena žádná žádost o to, aby se hlasovalo o těchto korigendech, které byly eh, předloženy včera v 5 hodin odpoledne a jsou tedy považována za schválená. Teď přechází